wystarczy. Eh, Otvírám posiedzenie. Do, dovolte, abych zahájil schůzi. Dámy a pánové. Dámy a pánové, zahájí zasedání. Prosím o klid, prosím, dámy a pánové. Kolik Jacek. Kolik Jacek kolega Jacek, na něj to platí také. Prosím, posaďte se. Eh, Pani Gomez chtěla zabrać głos. Pani... Pani Gomez chce slovo? Prosím, máte slovo. Pane předsedo, máme zde procedurální eh, poznámku a to je proti použití mého jména na e, pozměňovacím návrhu pana Deve Asimanského. Pozměňovací návrh, o který jde, je ten návrh, kde figuruje moje jméno. Je to eh, kde se říká vzhledem k eliminace všech forem diskriminace proti dívkám od početí a nasadí nezbytné zdroje, aby se bojovalo proti asymetriím. Můj text se snaží chránit dívky proti diskriminaci od hm, početí, ale za eh, žádných okolností to Mm, se netýká mm, interrupcí potratu, ne. E, můj záměr i text je odlišný e, ve srovnání se textem Šimanského a spol, takže tam moje jméno nemá figurovat a nechci, aby moje jméno bylo použito v tomto kontextu. To je pokus o politickou manipulaci, takže budu hlasovat proti z tohoto důvodu e, proti tedy návrhu pana Simanského. Děkuji paní za vypověď. Děkuji za toto prohlášení, dámy a pánové. Začneme. A na začátku chci oznámit, že Sacharova cena za rok 2009 eh, že bylo rozhodnuto na dnešní konferenci předsedů, že Sacharova cena za rok 2009 bude udělena memoriálu Eh, Povtažám nazviska laureátů. A eh, rád bych zopakoval jména Kovaljov, eh, Ludmila Aleksandrova. A... Reprezentuje ta organizace. Orlov a Kovaljov, takže a všichni vlastně obhájci lidských práv, kteří jsou činní v této organizaci. My jsme udělili Sacharovu cenu organizaci Memorial a doufáme, že tak přispějeme hmm k vymícení strachu, násilí a dalších forem persekuce, pro následování, eh, kterým trpí obhájce lidských práv. Tím chceme vyslat signál, že obhájce lidských práv po celém světě musí svobodně uplatňovat, vykonávat svá základní práva, jako je svoboda myšlení, svoboda projevu a eh, svoboda psaného slova. Eh, svobodně, eh, musíme všichni mít právo vykonávat, uplatňovat svá práva a vyjadřovat myšlenky. To je důležité pro to, abychom šířili pravdu. Já mm, to cítím jako velkou poctu, že to mohu oznámit jako předseda Evropského parlamentu, ale také jako i eh, člen hnutí Solidárnost, Solidarita. My jsme zažívali podobné problémy v Polsku problémy podobné, které zažívají nyní naši kolegové a partneři v Ruské federaci. Jsem proto velice potěšen, že mohu konstatovat, že právě je to pravda a svoboda, které nakonec zvítězí. Tomu se stalo v řadě zemí ve východní Evropě již. A ten fakt, že Rusové, Rusové také bojují za pravdu a svobodu. To je eh, obrovská věc pro Evropu a pro obhájce lidských práv, proto je podporujeme. Děkuji. E, jeśli można, jeśli można jeszcze dodać parę uwag ogólnych. Od roku 1980... A nyní taková obecná poznámka. 1989. To je významný rok, protože nyní vlastně je to již 20 let, kdy eh, žijeme eh, v duchu Sacharova a kdy parlament uděluje tuto cenu jednotlivcům i organizacím, které eh, bojují za základní práva, za lidská práva a vlastně dnes si vzpomínáme na všechny ty, kteří Eh, trpěli pronásledováním, vyhošťováním a hm, dalšími flagrantními porušováními lidských práv. Jsou to normální, obyčejní lidé, kteří často vystavovali eh, eh, riziku svůj život, své rodiny a my tedy udělujeme tyto ceny, abychom ocenili právě tyto osoby, ať jsou to jednotlivci, organizace, které hájí základní práva, lidská práva včetně eh, ženských organizací, protože svoboda myšlení to je univerzální hodnota. A ti kandidáti, kteří tento rok nedostali Sacharovovu cenu, tak i ti samozřejmě nadále mají naši podporu a také musíme o nich hovořit jako o lidech, eh, na které nezapomeneme. Ten fakt, že vlastně eh, byli nominováni, to znamená, že eh, jejich práce je pro nás důležitá. Proto si naše ocenění nezaslouží pouze vítěz, ale všichni kandidáti. a a k ocenění dojde e, ve Štrasburku 2010. 16. A nyní bych dal slovo panu Sorianovi zpravodaji, protože budeme hlasovat o rozpočtu za, za rok. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Vážení